ráno. Eh, dobré ráno, pane komisaři, zahajuji zasedání. Mám pouze jedno sdělení. Chci vás informovat, že včera etiopské orgány propustili Borero Godinu, opozičního vůdce, po více než jednom roce ve vazbě. Doktor Godina byl zadržen v listopadu 2016 na letišti v v Addis Abeba, kde přiletěl z Bruselu, kde se účastnil schůze v Evropském parlamentu. Parlament ve svém předchozím usnesení žádal propuštění doktora Godiny a proto z celého srdce vítáme toto rozhodnutí. Náš parlament bude vždy zastávat lidská práva. Teď se, kolegové, dostáváme k prvnímu bodu na našem dnešním pořadu jednání, což je zpráva Nikola Danty, provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb. Jako první má slovo pan Danty. Máte čtyři minuty.